Eh, apologies for the late start, colleagues. Kolegové, omlouvám se, že začínáme o něco později. Můžeme tedy zahájit dnešní odpoledne s jedním bodem, tedy který máme na programu, a to je dohoda mezi Kanadou a Evropskou unii o předávání a zpracování údajů jmené evidence cestujících. Dnes odpoledne si vyslechneme stanovisko právní služby a také rozhodnutí Evropského soudního dvora z 26. července v souvislosti s touto dohodou o předávání PNR. E, toto se dělo na žádost parlamentu a samozřejmě Toto probíhalo podle postupu stanoveného v Lisabonné smlouvě. Nejprve dáme slovo eh, s tínovým zpravodajem a nejprve tedy požádám pana Malo jeho stanovisko. Thank you very much, Chair. Um, so as you know... Děkuji. Pane předsedo, jak víte, parlament 24. listopadu 2014 se rozhodl takřka před třemi lety vyžádat si stanovisko Evropského soudního dvora ke dvěma otázkám. První otázka se týkala kompatibility mezinárodní dohody s Kanadou o předávání PNR tato otázka eh, padla v souvislosti s dodržováním úmluvy základních práv, zejména právo na soukromí a právo na ochranu osobních údajů články 7 a 8 úmluvy. Druhá otázka se týkala výběru legálně právního základu. Rada navrhovala základ, právní základ 82 a 87 smlouvy o fungování Evropské unie týkající se dodatečné spolupráce. Otázka parlamentu byla, zda článek 16 smlouvy by neměl být správním právním základem. Jak víte, článek 16 se zaobírá ochranou osobních údajů a legislativou. To bylo tedy v listopadu 2014 a není 26. července 2017 došlo k finálnímu výroku, či lépe řečeno definitivnímu stanovisku Evropského soudního dvora. A řekl bych, že to je poprvé, co Evropský soudní dvůr, kdy jedná, eh, se také zaobíral kompatibilitou mezinárodní dohody s úmluvou o základních právech. Reakce soudu, eh, čili jejich rozhodnutí je velice detailní a podám velice stručné stanovisko. První otázka, právní základ. Soud prohlašuje, že právní základ rady nebyl správný, více než článek 82-87 by býval měl být právní základ článek 16 a 87. To je tedy první bod. A druhý bod byl, eh, jak podle prohlášení soudního dvora, že Eh, tady prostě tento postup není v souladu s dodržováním s umluvou o základních právech. Toliko tedy soud. Části dohody jsou v souladu s umluvou, Není to úplně nekompatibilní celá řada dohody prostě je kompatibilní a celá řada zase ustanovení není kompatibilní. Nejprve tedy k tomu právnímu základu. Jak již jsem se zmínil, navrhovaná, navrhovaný právní základ v rámci byl, byla spolupráce v justičních a policejních záležitostech, to jsou ty články 82 a další ale soudní dvůr řekl, že článek 82 eh, tady se nemá aplikovat, protože toto se netýká tradiční soudní spolupráce, tato dohoda, ale mm, soud akceptoval článek 87 týkající se spolupráce policie a prohlásil ho za relevantní, protože tady se jedná o policejní operace. Ale článek 16, který se zaobírá ochranou osobní údajů, je rovněž relevantní podle výroku soudu, protože jedním z účelem dohody je zabezpečit ochranu osobních údajů a také obsah dohody se tím zaobírá. To znamená, jsou tady co, ta otázka týkající se dvou možných právních základů. Na jedné straně politická spolupráce, na druhé straně ochrana osobních údajů. Co by měl být tedy ten právní základ? A tady Evropský soudní dvůr rozhodl, že cíl a obsah dohody umožňuje zahrnutí obou aspektů a soudní dvůr je nemohl od sebe oddělit. Takže jak článek 16, tak článek 87 musí dohromady dohromady tvořit právní základ čili 16 a 87, což je poměrně výjimečné, protože obecně v souladu s právem by měla existovat pouze, by měl existovat pouze jeden právní základ, i když tady dva právní základy jsou možné podle prohlášení soudního dvora. A e, právě z toho principu, že právní základ musí být kompatibilní s obsahem smlouvy, jak víme, článek 87 je Otázka související s kapitelou 5 justice, vnitro a policejní spolupráce a e, tady e, je od, od Velké Británie, Norska a dalších zemí. Ale Evropský soud se vyjádřil, že v tomto konkrétním případě to nespůsobuje problém, protože dohoda se nevztahuje vůbec na Dánsko, vzhledem k situaci v Dánsku. Eh, ale Velká Británie i Irsko eh, mají opt-in, takže za těchto okolností tento bod se vztahuje 1687 dohromady i na tuto zemi a proto lze použít oba právní základy 16 a 87. A teď ta druhá otázka týkající se umluvy základních práv a zda ta dohoda je v souladu, jak už jsem řekla, je to poprvé, co se Evropský soudní dvůr zaobíral takovou záležitostí. E, původně soud, soud tedy potvrzuje, že ano, i úmluva platí, když EU vyjednává mezinárodní dohodu. E, čili e, tato umluva základních práv se netýká jenom evropské legislativy, E, úmluva, e, základní úmluva o lidských právech se musí aplikovat i v mezinárodních dohodách uzavřených mezi Evropskou unii a dalšími zeměmi. A co je také zajímavé, je způsob, jakým způsobem Soudní dvůr analyzuje, jakým způsobem zde působí umluva základních práv. Aplikuje stejnou metodu, jako při hodnocení evropské legislativy. Není tady nějaká specifická metoda, je to úplně to tež. To znamená, eh, veškerá evropská legislativa je eh, předmětem eh, kompatibility s umluvou, ale veškeré mezinárodní dohody uzavřené s EU a dalšími zeměmi rovněž. Tady šlo tedy o spíš detaily této specifické dohody. A o metodu aplikování. E, tento výbor už se detailně zaobíral e, výrokem soudu v digitálních záležitostech. To bylo v dubnu roku 2014. A jak víte, týkalo se to směrnice zhromažďování a zadržování dat, údajů bylo to prohlášené za neplatné, protože to nebylo v souladu, v souladem, promiňte, s listinou základních práv. A právní služba také tenkrát dělala prezentaci k této záležitosti a my jsme tam navrhli, aby hm, důvody soudu se aplikovaly i na jiné oblasti. Výsledek nemusí být stejný, ale ten postup by měl být stejný. Co je nyní velmi zajímavé, je, že soud nám ukazuje, jakým způsobem to lze aplikovat i na jiné případy. Jak my jsme navrhovali, i soud potvrzuje stejný způsob aplikace v nejrůznějších oblastech. Čili poukazuje také již na ten výrok, který byl učiněn v roce 2014 v souvislosti s tím digitálním rozhodnutím, nebo rozhodnutím o digitalitě. Eh, kde se rozhodnutí soudu netýkalo pouze zhromažďování a uchovávání dat, ale také obecných záležitostí. Čili tady byl zvolen spíše generální všeobecný přístup. Přístup soudu zvolil vlastně tři kroky. První. Ptali jste se za určité články umluvy eh, a mají být aplikovány za druhé, druhá otázka je tedy, zda došlo k porušení těchto práv. Pakliže je porušení těchto práv, je třeba eh, obrátit se také na právní servis, dojde eh, k porušení, třeba analyzovat, zda toto porušení je ospravedlněné a v tomto kontextu jako třetí krok eh, se hledá odůvodnění tohoto kroku a soud zkoumá velice obezřetně, zda byla dodržena zásada přiměřenosti a nezbytnosti a v tomto případě soud zvolil stejný postup, šel před těmito třemi kroky a naše stanovisko vlastně se týká zejména toho třetího kroku, kde soud velice detailně analyzuje kontext této dohody a zkoumá, zda jedna každá část této dohody Eh, naprosto respektuje zásadu přiměřenosti pro obě strany. A eh, tady tedy se dospěje k velice podrobným závěrům. Já jsem se snažil to projít velice rychle. Teď ještě bych vám chtěl vysvětlit postup soudu. Soud rozděluje tu situaci do tří kroků a je pomocné podívat se na to tedy jak postupně. Nejprve se jedná o tu cestu, kterou tedy eh, cestující udělá, když eh, vstoupí, když letí do Kanady a pak zůstává v Kanadě. Čili první stupeň je, když cestující vstoupí na letadlo, letí do Kanady a vstoupí na území Kanady to je možná několik hodin. Druhý stupeň je, když potom během tedy doby, kdy se trvá cestující v Kanadě, může to být pár dnů, pár týdnů, pár měsíců, relativně krátké období a třetí stupeň je poté, co eh, cestující opustil Kanadu a soud se dívá na všechny tyto tři stádia a ptá se, jaká je, jaké je odůvodnění pro dodržování soukromí a ochrany osobních údajů. V tom úplně prvním stupni, než tedy cestující eh, má umožněn vstup na území Kanady, tady se soud domnívá, že eh, může eh, být ospravedlněnou evidence údajů, a může se akceptovat žádost třetí země o jejich předání pro, a může docházet tedy k přenosu těchto dat, ale já zdůraznuju, že to je skutečně pouze ten první krok, ta, to první stádium, kdy cestující cestuje do Kanady a umožňuje to tedy kanadským orgánům, aby se zjistilo, zda, než vůbec někdo přiletí, tady existuje nějaké riziko či nikoliv. Důvod, proč to soud akceptuje, že je, že v mezinárodním právu všechny státy mají možnost provádět kontroly cestujících, které přijíždějí do jejich území. Čili je možné předávat údaje všech cestujících do třetího státu, tak aby třetí země mohla zkontrolovat všechny cestující v tom bodě, kdy dorazí na, k jeho území. To znamená, toto, jak už jsem řekla, je v prvním stádiu možné. Já bych k tomu ještě dodal, že soud říká, že citlivá, citlivé údaje by neměly být předávány, protože tady není žádný důvod pro předávání nějakých citlivých údajů. Za druhé, soud uznává nebo vysvětluje, jakým způsobem no, pracuje předávání, zpracovávání dat formou profilace. Je to automatické předávání všech údajů eh, prostřednictvím modelů a definovaných, předem definovaných eh, pravidel. Eh, většinou tedy lidé, kteří nepředstavují žádné riziko a nikdy nespáchali žádný delikt či trestný čin, se většinou neobjevují. Tady spíše se jedná o identifikaci eventuálně neznámých podezřelých. A ta, ale aby to bylo možné, je třeba umožnit jaksi přenos všech údajů o všech cestujících. A soud uznává, že PNR eh, používá předdefinovaná kritéria a pravidla, ale říká, že by měly existovat určité kontroly této metody, jak eh, se vytváří profilování těchto údajů. Musí to být na základě nediskriminace a je třeba, aby tady existoval eh, systém zpětné kontroly algoritmů, a proto soud navrhuje, že v dohodě by měly být stanoveny nějaké e, metody, prostřednictvím nichž by Kanada a Evropská unie mohly tyto algoritmy kontrolovat na základě statistických údajů. Že a musí dojít k určité diskusi mezi EU a Kanadou, jak toto tedy e, udělat a jak zabezpečit, aby tento postup nebyl nediskriminující jak už jsem řekl, profilování algoritmy, přeskum algoritmů. A tohle tedy je případové právo. Ale soud vyžaduje tedy, že i e, toto by mohl být důležitý aspekt. Eh, to byl ten první krok, než cestující vstoupí na území. Eh, druhý krok je, až cestující vstoupí na kanadské území, tedy projde kontrolovou, hraniční. A teď jsou dvě možnosti, buď během letu, systematická kontrola PNR nezjistí žádné riziko u nějakého cestujícího, <clears throat> nebo je také možné, že v systému PNR se objeví eh, cestující s potenciálním rizikem a takový mm, to cestující může být vyslechnut na hranici a během tohoto rozhovoru třeba úřady zjistí, že tady žádné riziko není, tak ho pustí na území eh, To znamená, že ta osoba může zůstat v Kanadě po určitou dobu. Ale tady <clears throat> se teď situace mění, protože soud říká, že tady by nemělo docházet k nějakému sledování těchto osob, když vstoupí na území Kanady ale říkají, že během té druhé, doho druhého stádia, kdy cestující zůstává na kanadském území, už by neměly být uchovávány tyto údaje, zatímco kanaděné chtějí tyto důchod, eh, tato data uchovávat. Ale Kanada nemá přímý přístup k těmto datem a to je významné, to soud říká, že pakliže v druhém stupni kanaděné by chtěli mít přístup k údajům, museli by požádat soudce, aby posoudil tuto situaci a to je významná bezpečnostní doložka eh, zaručující eh, prostě ob aplikaci objektivních kritérií. To je podobné jako situace, kterou máme eh, v nakládání a schromažďování údajů v rámci Evropské unie, kde prostě jakmile cestující vstoupil na zemi, eh, na, na území jednoho státu, může být sice zadržen, ale není automatický přístup k jeho úhodům. Není to tedy PNR tak, jak jsme, jak jsme to znali. A také jiné kanadské úřady mohou, přístoupit, ma, ma, mohou mít přístup k PNR, nikoliv jenom hraniční orgány, ale musí na to být příkaz soudce. A také je třeba zeptat se soudce na možnost shromažďování údajů. A tady opět je důležité, aby ta třetí země měla povolení ke kontaktování kanadských úřadů, což je také významná bezpečnostní doložka. A jsou dále vyžaduje, aby tady bylo adekva, aby tady bylo adekvátní rozhodnutí komise, anebo aby Evropská unie měla mezinárodní dohodu s tou případnou zemí týkající se přenosu dat. V těchto obou případech je možné pro třetí stát požádat kanadské úřady o předání údajů, ale jinak to možné není a to je, domnívám se, významné omezení. To je tedy ten druhý stupeň a třetí stupeň je, když cestující opouští území Kanady. Tady se soud domnívá, že se situace opět mění. Soud říká, že cestující musel být kontrolován na příjezdu či při příletu a také bylo možné ho kontrolovat na základě soudního rozhodnutí a pakliže nebylo identifikováno žádné riziko, tak v tom případě je možné eh, eh, nechat cestujícího normálně odletět, protože soud se domnívá, že tady už prostě neexistuje žádné riziko. V tomto případě, když cestující opouští Kanadu za několik dnů nebo týdnu, tak soud vyžaduje, aby jeho údaje byly vymazány. A to je změna k současné situaci, eh, kdy vlastně údaje o všech cestujících jsou uchovávány pět let. To je tedy zásada. Většina ale těch údajů by měla být vymazána od cestujících, jakmile opouští zemi, i když soud výjimečně v určitých případech konstatuje, že je možné pro kanadské úřady uchovávat data pro delší období, dokonce nad pět let, pakliže existují objektivní kritéria pro domněnku, že tady stále ještě existuje přetrvávající riziko. Takže mohou být případy, ale ty jsou daleko více omezené, než aby prostě údaje všech cestujících byly uchovávány déle než nebo v pět let. Což eh, takovéto kdy jsou možné také v rámci Evropské unie pro uchovávání elektrony, těchto údajů. A to je také v souvislosti s tím eh, rozsudkem z roku 2014. Když se tedy podíváte na ty tři stádia, na ty tři stupně, tak tady došlo ke změně od toho eh, současného vzoru PNR k tomu, jak by to mělo vypadat. Že tedy data Eh, týká se to dát, jak dlouho mohou být uchovávány, možnost úřadů vůbec je definována přístupu k těmto údajům. A to vlastně eh, poukazuje na ty změny, které soud žádá. Soud neříká, že PNR jako systém není dobrý, ale je třeba ho změnit, aby byl účinný. A potom tam jsou další specifické body, ale já teď nechci jít do detailů. Jsou také říká, že samozřejmě nesmírně důležitá je nezávislá kontrolní a, a nes, nezávislý úřad pro kontrolu a když občan byl kontrolován a e, jeho údaje o něm byly uchovávány, musí mít možnost také obrátit se na ombudsmana a tady potom je aplikována běžná judikatura. Otázkou je, jaké jsou důsledky eh, pro dohodu s Kanadou je to naprosto jasné. Eh, podle smlouvy jasné, když Evropský soudní dvor prohlásil svou, eh, toto rozhodnutí, nemůže eh, dohoda vstoupit v platnost, protože není správný právní základ a proto eh, současná dohoda nemůže vstoupit v platnost. Ale samozřejmě komise dostane nový mandát od rady, může znovu vyjednat dohodu aby ji dala do souladu s úmluvou lidských práv. Teď eh, tedy eh, Evropský parlament nemusí dělat nic, ale zůstává stejně otevřená možnost pro parlament sledovat, monitorovat tuto situaci a samozřejmě Evropský parlament bude informován o všech eventuálních dalších krocích. Jistě je tady celá řada dalších otázek, ale doufám, že to hlavní jsem vám vysvětlil. Děkuji. Dáme slovo. Nejprve slovo má slovo zpravodaj, pak koordinátoři. Takže Sofie, prosím. Děkuji. Děkuji právní službě za hloubkovou analýzu. Je to velmi zajímavý výrok, který nám dává určité nástroje pro řešení eh, takovýchto situací a dohod. Mám několik otázek. První již je zodpovězena. Co je pro parlament tedy další krok? Již nemusíme přijímat další postoj, vrací se to zpátky do, eh, na, na radu a, eh, radě a komisi, je to je řada na nich, ale velká otázka nyní zní, jaké dopady může toto rozhodnutí mít na další dohody, případně i na evropské aky, protože když si přihlednete ke kritériím, která soud používá, tak dohoda o méných údajích eh, cestujících, eh, alespoň když se podíváte na Spojené státy, tak to nesplňuje tato kritéria. Možná, že dohoda s Austrálií je blíže, ale i tam jsou určité rozdíly. Ale máme také dohodu SWIFT a některé další dohody, a dále je tu také směrnice, Evropská směrnice o PNR, takže kdybychom do, uzavřeli některá další pravidla a kdybychom zjistili, že nesplňují podmínky uh, rozhodnutí soudu, tak co bychom museli udělat, aby to splnilo ta kritéria? Musí eh, se lidé obrátit na soud, nebo to auto, automaticky vyprší, nebo to bude platit i v případě, kdy určíme, že to neodpovídá listině základních práv a že to nemá odpovídající právní základ, protože žádná z těchto dohod nemá článek 16 eh, pro částečný právní základ, takže to je něco, co je důležité mít na paměti, alespoň ty další, ty ostatní dohody, eh, tedy tam, kde ty, to, ty další dohody nebudou plnit. Dále soud říká, že hromadné uchovávání dat všech cestujících je možné, je povolené. A proč? Protože je to součástí mezinárodní dohody, což by znamenalo, že to není dovolené v případě, kdyby to bylo třeba jenom pro evropská, eh, evropské údaje, anebo obecně, že to je přípustné. A konečně, a to je trošku hypotetické, protože soud již svůj výrok eh, vynesl, ale článek 87 jako právní základně pořád mate. Když se podíváte na dohody o PNR, tak původně to nemělo vůbec nic společného s policejní a soudní spoluprácí. A když se podívám na článek 87, tak to je o policejní a justiční spolupráci uvnitř Evropské unie. Takže já nejsem právník, ale já nechápu, jak to může být rozšířeno na policejní spolupráci s dalšími zeměmi? Dobře, je to teoretické, protože samozřejmě rozhodnutí je rozhodnutí, ale tolik mé otázky. Děkuji, Sofie a nyní Axel Voza, e PP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych eh, také chtěl velice poděkovat právní službě za její analýzu, velmi komplexní. A obecně pro mne je uspokojivé, že říkáme ano, PNE můžeme mít, lze to udělat. Já bych nikdy nepřešel na ten nápad s článkem 7. Nevím, zda bychom vůbec na to přišli ani my všichni společně. 87, o tom již hovořila Sophie Intveld. I pro mě to bylo poněkud překvapivé a proto jsem vděčný za to, že jsem eh, se mohl dozvědět, do jaké míry tady k tomu přistupujete správně hlediska. Neboť i ta zajímavá myšlenka mít ten společný právní základ právě je za, zapojením článku 87. V zásadě musím říci, že si myslím, že je dobré, že nyní víme, že e, dohody o PNR v zásadě jsou ve shodě se základními právy. Že tedy je možné takto tedy uchovávat data masovým způsobem do jisté míry. Nikdy jsme se zamysleli nad tím, jak mít to odstupňování v časovém hledisku, tedy před příjezdem, během pobytu a po odjezdu. I to bylo, myslím, velice zajímavé, ty informace o tom, jak by bylo možné k tomu přistoupit lépe a upravit to lépe. A dále citlivé údaje. Tady je otázka, potřebujeme vůbec takovéto citlivé údaje? Co mě poněkud udivilo v rozsudku samotném, nejdřív se hovořilo o tom, že by se měly ukládat i údaje o stravovacích návycích, ale když se dívám na ta údaje, tady nevidím nic, co by poskytoval informace o výživě, o potravinách, o stravě, takže to mě poněkud překvapilo, jinak musím říci, že eh, se mi líbí hodnocení soudního dvora za A. Je dobré, že máme tu jasnost, že něco takového, takového můžeme mít, že můžeme takovéto dohody uzavírat, že to bylo u nás poněkud vždy sporné. Co mě překvapilo, je to, že tak to vlastně implementujeme evropské právo na ochranu údajů jakousi vedlejší cestou právě prostřednictvím mezinárodních dohod a tady je asi dobré, že ta výše eh, té ochrany musí být stejná jako v evropském právu, ale poněkud mě to překvapilo. Co z toho vyplývá? Rychle bychom měli to, co podle soudního dvora není v souladu, zlepšit. Rychle bychom o tom měli začít vyjednávat, abychom to rychle zrealizovali, abychom také měli co možná nejdříve dohodu, která bude v pořádku. Myslím si, ale ono to tady již tak trochu zaznělo, že dohody s USA a Austrálií budou možná muset být také znovu zanalizovány právě s ohledem na rozsudek soudního dvora. Já si přeji, abychom pospodpovali relativně rychle, abychom to příliš neodkládali, abychom dohodu přizpůsobili tomu, eh, jak si e, tedy správnou podobu dohodu představuje soudní dvůr. Já si skutečně myslím, že toto je krok vpřed a můžeme se o tento přístup potom také opřít při vyjednávání dalších budoucích dohod. Děkuji, Birgit Děkuji mnohokrát, Claude. Nejdříve Děkuji mnohokrát právní službě za její velice jasná a myslím velice pochopitelná vysvětlení e, postoje soudního dvora. Mnozí z nás v parlamentu jsme již dříve požadovali takovýto postoj soudního dvora. Já také, ale navzory tomu musím říci, nejsem z toho šťastná. Utvrzuje to náš postoj a úsudek, ale byla bych bývala a raději, kdyby jisté kritické věci Eh, byly již mnohem dříve zohledněny politickými aktérmi a kdyby nám bývali, byli předložili jiný text. To by bylo, myslím, velice vhodné i s ohledem na ty naše diskuze o lepších právních předpisech. Byl by to lepší postup než tento. To, že je možné přímo implementovat ochranu údajů, podle mě je to samozřejmé. Tady vám dám takový hloupý příklad. Pokud na jednom kontinentu platí předpis, že auta musí mít bezpečnostní pás a na druhém tento předpis není, tak navzory tomu očekávám, že pokud mi někdo dodává auta a pokud mají eh, jezdit u nás, že tato auta prostě budou mít ten bezpečnostní pás. Pokud můžeme předepisovat technické předpoklady a kritéria, proč ne úroveň ochrany údajů. Pro mě je to samozřejmost. Zajímalo by mne také, neboť si myslím, že tady je jistá právní mezera. Máme nyní dohodu s Kanadou, která musí být přepracována, ale již se poukázalo na to, že jsou zde jiné podobné dohody, které někdy dokonce mají horší podmínky. Nemělo by být samozřejmostí, že bychom také i hned přímo změnili i tyto další dohody, namísto toho, abychom čekali na další žaloby. A chci to zde nadnést, i když možná ta právní situace vypadá jinak, mezinárodní dohody, vlastní směrnice. Já si myslím, že by bylo smysluplné, aby EU, PNR jsme také prověřili s ohledem na stanovisko soudního dvora příště, než budeme tento předpis eh, s konečnou platností implementovat. Mám otázku na právní službu. To rozdělení do různých fází, to bylo velice zajímavé a myslím si, že nám to pomáhá. Ptám se, když tedy se sbírám veškeré údaje a předám je třetí zemi. Ano, vstup do země, zjistí se, že tam nic problematického není, ani během pobytu v zemi není nic problematického. A pak letím zpět a pak se řekne, neexistoval žádný odhad, že by ta osoba měla nějaká rizika, sebou nesla rizika. V tom případě by musí být její údaje tedy smazány. A nyní pro mě zajímavá otázka. Je pouze Kanada povinná vymazat tyto údaje, které má, nebo musí tyto údaje vymazat i ta vysílající strana, která ta data poskytla, tedy my? A nebo ta může si tyto eh, údaje vlastně uchovávat i nadále to letiště, ze kterého tato lesedla Eh, osoba, promiňte, osoba odletěla. Děkuji, Helga Stevens za EKR. Děkuji. Děkuji, vyjádřím se stručně. My jsme vždy podporovali dohodu o PNR mezi EU a Kanadou. a nezbytná opatření na boj s organizovaným zločinem a opatření, která mají zlepšit bezpečnost cestujících. A doufáme, že brzy budeme mít nový, novou revidovanou dohodu, abychom mohli spolupracovat ve spolupráci mezi Kanadou a Evropskou unii. Děkuji. Za Marie Christine. Marie Kristýn není, ne. Po Janovi, takže za zelené Jan. Jan Albrecht. Very much for the... Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení. Stoprocentně souhlasím s EPP EKR, že bychom měli co nejrychleji sladit naše vlastní práva dohody s tímto stanoviskem. Je to eh, zásadní je priorita, protože jakmile začnou členské státy ignorovat rozhodnutí soudního dvora, měli bychom v tuto chvíli vyslat signál, že s ním že ho bereme vážně a měli bychom všechno přizpůsobit tomuto rozhodnutí. Soudní dvůr vydal stanovisko k eh, dohodě EU-Kanada ale samozřejmě, že tím vyložil také svou interpretaci článku 8 a článku 7, článku 60 smlouvy a to ve srovnání s něčím, co se reguluje i v jiných nástrojích. Takže z toho vyplývá, že je tu určitá interpretace smlouv a my můžeme tuto interpretaci eh, dát, eh, tedy položit vedle našich zákonů a pravidel a podívat se na to, jestli to sedí. Zaměřil bych se pouze na jeden bod. Právní služba velice jasně dala najevo, a myslím, že nemůže být žádná jiná interpretace toto rozhodnutí, že e, soudní dvůr tedy jasně řekl, že e, dal, další uchovávání osobních údajů osoby, která není vnímaná jako riziko nebo jako podezřelá z hlediska organizování e, teroristických aktivit nebo organizovaného zločinu, nelze být, nemůže být odůvodněna po ukončení té cesty. A pokud to dáme, pokud to srovnáme nejenom s touto dohodou, ale i s dalšími, a také s, s, se směrnicí o evropských PNR, a pak ještě to nařízení, jak, jak se to jmenuje, o tom systému vstupu a výstupu. Nevím, jestli to ti nařízení nebo směrnice, ale pokud to srovnáme s, tím, s tímto systémem vstupu a výstupu a uvidíme, že ve všech těchto opatřeních všechny dohody o PNR, směrnice a tento systém vstupu a výstupu, pokud eh, bude jasné, že to je jasné retenční období pro všechny cestující, kter, kteří spadají do rozsahu působnosti a pokud to, tato doba je čtyři nebo pět let, bez ohledu na to, jestli je ta osoba e, zdrojem rizika nebo ne, po, doby, po eh, skončení té cesty, no tak pokud to tak bude, tak budeme muset e, změnit všechna pravidla, včetně těch, které jsme ještě nepřijali, neodhlasovali. Myslím, že nemůžeme eh, hlasovat o směrnici, která obsahuje naprosto ilegální ustanovení, což je, by bylo to delší uchovávání údajů, nad rámec té cesty samotném, i u lidí, kteří nepředstavují riziko, kteří nejsou na rizikových seznamech, protože ne, a nemůžeme žádat Kanadu, aby byla restriktivnější při zpracovávání údaj, údajů o, eh, eh, o Evropanech cestujících do Kanady, než jak přistupujeme k cestujícím z třetích zemí, kteří vstupují do Evropské unie. To by bylo naprosto svévolné a myslím, že Soudní dvůr by to vnímal přesně stejným, ve stejném světle, jako v případě této analýzy. Není to jenom s Kanadou, ale jakmile cesta skončila, není potřeba dále zpracovávat či uchovávat osobní údaje, pokud neexistuje žádné podezření či riziko. Děkuji a než dám slovo znovu Sofii, chci se zeptat, jestli si chce někdo vzít ještě slovo. Jedna otázka, pokud dovolíte. Na základě této analýzy bych chtěl ještě vyslechnout právní službu. Pokud se domnívají, že by se to dalo snadno udělat, že by bylo tedy doporučení hodné, aby parlament hlasoval o systému vstupu a výstupu i při vědomí, jaké bylo rozhodnutí soudního dvora. Takže tato nemožná otázka, tedy kterou není možné zodpovědět. Ano, děkuji. Jedna otázka. Um, samozřejmě je tu také dohoda se spojenými státy. Já to nevidím jako příliš proveditelné, samozřejmě, že by to bylo tak rychle dotažitelné se stávající prezidentskou administrativou, ale co by se dalo dělat, kdyby se eh, Chci se zeptat, jaká, jaké je právo cestujícího z hlediska povolení o přesunu těch dat. Někdo říká, že i když osobně povolíte daným orgánům přesunout ty údaje, stejně to není povolené, protože to není žádná volba, protože já, takže já bych se chtěl zeptat, jestli je tu nějaká vazba v tom rozsudku, která se týká i práv jednotlivce. I v případě, že by neexistovala stejná úroveň osobních údajů, že by byla, e, umožnit nebo neumožnit tento přesun. Chtěl jsem dát jenom e, ještě čas na odpověď ale Sofie, jenom rychle, prosím. Ano, velice stručně. K té, není to k té dohodě samotné, ale víme, že se e, převádí informace eh, a data od té doby, co vypršela ta předchozí smlouva. Tyto bilaterální dohody, nebo ať tomu říkáme jakkoliv, dobře víme, že neplatné jsou platná, ještě méně splňují listinu základních práv než ta dohoda, kterou teď analyzují soudy. Takže nevím, co to znamená z hlediska, z hlediska předávání údajů. Oni si vždycky najdou nějakou záminku, ať už k tomu je zá, právní základ nebo ne. Ale já bych řekla, že je velmi solidní právní základ, ale jak to bude tedy e, s údaji, které se, jsou e, převáděny na základě národní legislativy? Remor. Máme tak do pěti hodin pěti minut, pokud budeme moci Takže otázka toho, jestli ty další dohody auto automaticky přestanou platit, je zajímavé. Začnu dohodami, které ještě nebyly uzavřeny. Například Mexiko, s tím se to teď vyjednává, tam je to snadné. Musí to již zohlednit tento rozsudek. Takže této dohodě nedojde, aniž by byl tento rozsudek zohledněn. Takže není to jen, netýká se to jen Kanady, ale obecně jmených údajů i z, z, u dalších zemí. Stávající dohody, tak tam je to, řekl bych, komplikované. A soudní dvůr si, je si toho vědom, právě proto je tu celý tento postup. A soudní dvůr byl velice velkorysý v tom, že um, umožnil zvážení obou otázek parlamentu, protože některé členské státy a instituce spochybnili vůbec přípustnost tohoto požadavku parlamentu, ale soudní dvůr říká, že eh, celý smysl tohoto řízení je zabránit komplikacím, protože jakmile mezinárodní dohoda vstoupí v platnost, tak z mezinárodního hlediska je to závazné pro Unii a je možné trvat na eh, uplatnění tohoto pravidla. A tak to platí tedy i s, s těm, u těch stávajících dohod. Jakmile se dostaneme do toho stádia, tak je těžké to stáhnout, čili tyto dohody automaticky nepřestávají platit, zůstávají v platnosti podle mezinárodního práva. Evropská unie může tuto situaci pouze změnit v souladu s mezinárodním právem. To se dá dělat různými způsoby na základě toho, co specifikuje ta dohoda sama takže mohou obsahovat různé doložky pro potenciální přeruš, přerušení, pozastavení nebo zrušení nebo obnovení po nějaké době. Čili jsou, existují metody, které by umožnily tuto situaci vyřešit. Jde o to zvážit, jaký je optimální postup. Ale samozřejmě není to automatické. Toto stanovisko samo o sobě se týká pouze této konkrétní dohody s Kanadou, i když samozřejmě to platí i na další dohody. Ale půjde o to, jak eh, tento proces bude postupovat. Otázka toho, jestli je možné předávat všechny údaje, když jsou to mezinárodní údaje, je to částečně správné. Ale to, co zmiňuje soud, je, že tedy například zmiňuje další mezinárodní dohody, třeba 1947 Čikákská dohoda, která se týká civilního letectví a všechny členské státy jsou stranou této úmluvy, i když ne Evropská unie, a na základě tohoto mezinárodního práva soud eh, připouští pře, eh, možnost předávání všech údajů. Ale jde o to, jestli třetí eh, země mohou přijmout tento systém a jak by to pak ovlivnilo interně Evropskou unii, protože tam mezinárodní práva neplatí. Myslím, že relevantní to, že všechny členské státy jsou součástí Chicagské umluvy, takže jako, pokud jde o externí hranice, tak tam by to zdůvodňovalo tedy situaci aspoň pro lety do Evropské unie, ale jde o to, jak by to platilo interně pro interní lety. Protože pak už to není otázka mezinárodních dohod o e, civilním letectví, prostě stanovisko to přesně neřeší, ale je to každopádně otázka, která je potřeba přihlednout. K právnímu základu, jestli policejní spolupráce mezi policejními orgány do toho bude zapojena, tak hm, to je otázka, která nám byla položena písemně. Soud se ptal, jak je možné, že článek 87 v tomto případě platí a že byl, mělo to různé interpretace. Soud nepovažuje za nutné odpovědět na tuto otázku. Jasně říká článek 87 platí, ale zdůvodnění toho, k tomu se nemohu vyjádřit, jenom mohu říct, jak jsme to prezentovali my. Řekli jsme, že policejní spolupráce má interní dimenzi a externí dimenzi. Čili kdykoliv naše, spoluprác, naše policie spolupracuje s třetími zeměmi, je to také policejní spolupráce. A není, není to tak, že by evropská policie posílala data Kanadě, ale jsou to komerční eh, subjekty, které tak činí, ale oni mají povinnost tak činit. pro evropské PNR to je požadavek evropského práva, případně kanadského práva. No, zdá se, že soud akceptuje, že to spadá do, obecně do sféry policejní spolupráce, i když to není přímá spolupráce policie. A teď se dostávám k dalším otázkám. Čili další dohody se budou muset případně znovu projednat. také otázka, jak odesílatel těch dat, jestli odesílatel je musí rovněž vymazat. Ty letecké společnosti je předávají, takže ty budou pak podrobeny do, do budoucna GDPR, mohou si ponechat ty údaje pouze tak dlouho, jak je nutné pro komerční účely. Takže v zásadě po určité době je budou muset vymazat, ale je to kratší období nemusí, není tu žádná povinnost je uchovávat. Čili oni se předají a pak jsou uchovány příslušnými orgány. Pak k čemu dojde, když už není žádné riziko? A jak se to pojí s tím systémem vstupu a výstupu? nebudu odpovídat konkrétně podrobně o tom vstupu a výstupu, protože s tím nejsem seznámen, ale odpovím na obecnější rovině. A to znamená, že princip je stejný. Nejde jenom o to, kde není riziko, ale spíš soud trvá na tom, že když jsou nějak narušena práva na soukromí a ochranu údajů, tak to musí být zdůvodněno potenciálním rizikem, což může být založeno na důkazech nebo jiných objektivních kritériích, které vedou k podezření. Ale musí, tu, musí existovat nějaké riziko. Jakmile konstatujeme, že není riziko, tak pak to zdůvodnění se vytrácí. Čili když zjistíme, že není riziko, nemůžeme již zdůvodnit uchování. Alespoň to je ten princip, ale musí se postupovat případ od případu, jaké jsou cíle a jaká jsou rizika. Ale myslím, že by se mělo jasně říct, že se musí postupovat na základě posouzení rizika. A soudní dvůr tohle říká velice jasně, zdůrazňuje eh, nějaké tedy důkazy nebo objektivní kritéria vedoucí k podezření. Velmi dobrá otázka. Co se stane, když eh, pak dojde k úspěšnému znovu vyjednání? K ničemu nemůže dojít bez dohody s třetí zemí. Že musíte odpovídat evropskému právu, ale v mezinárodním měřítku to bude úspěšné jedině, pokud třetí eh, strana bude souhlasit třetí, se všemi požadavky soudu se všemi kritérii. Takže nemůže k tomu dojít bez dohody třetí země. A pokud znovu projednání selže, tak samozřejmě tato dohoda nikdy nevstoupí v platnost, protože my samozřejmě nepřistoupíme na e, nic, co by nesplňovalo tyto kritéria. Takže smysl těchto dohod je právě zajistit právní základ. A jinak by musel být nalezen jiný právní základ. Ale jak bylo, jak bylo zmíněno, musí to být na základě svobodného rozhodnutí, dohody. Ale je tu taková možnost tedy v jiných systémech, například Kanada, když se o tom hovořilo v uplynulých třech letech, tak Kanada také schválili svůj vlastní systém ETIAS, že možné cestovat, že při cestě do, při cestě do Kanady musí dát eh, cestující dát eh, údaje o sobě předem. Co se stane, když jsou tato, tyto údaje eh, předávána dobrovolně, když je tam tento souhlas, tak je pak nutno schromažďovat PNR, ale k tomu se soud nevyjádřil, takže nemáme k tomu žádný konkrétní pokyn. Ale v principu tento souhlas je jednou z možností, pokud je to samozřejmě dáno svobodně, tyto informace. Doufám, že tím jsem zodpověděl na všechny otázky. Pokud ne, tak mě prosím dejte vědět. Děkuji. Opravdu jsme dnes eh, eh, podrobili zkoušce schovívanost našich tlumočníků, ale jsme rádi, že tu zůstali. Takže děkuji za tuto prezentaci. A děkuji všem poslancům, všem, kdo mají zkušenosti v této oblasti. Já na, dovolte mi navázat na to, kde pan Mojr přestal. To znamená, co se stane, když to znovu vyjednání eh, neprojde? Co dál? A co nás bude čekat po tomto jednání? Při jednání se sekretariátem. Moje doporučení a chtěl bych vaši rychlou zpětnou vazbu. Než se dostaneme do té situace, kdy se bude začne bavit o tom, jestli znovu jednání projde nebo ne, tak si musíme udělat představu o tom, jaký mandát rada a předsednictví a komise vůbec si přeje vidět. Co navrhují? Pan Albrecht a další hovořili o interakci s dalšími nástroji ne, ne, nesmíme to vnímat pouze jako něco, co se týká údajů s Kanadou, ale i dalších eh, dohod s třetími zeměmi. Takže již v říjnu bychom měli přizvat komisi předsednictví a radu. Máme velmi vhodné předsednictví k tomu estonské tak i co nejdřív, čili v říjnu, bychom je eh, měli takto oslovit. Pokud dostaneme odpovědi ohledně formy nového mandátu, tak samozřejmě skvěle, jinak máme vždycky eh, tu pravomoc eh, usnesení. Takže tolik můj návrh. Připravíme se na takové jednání, pokusíme se, aby bylo skutečně ucelené, aby tam byly všechny ty vazby, na které dnes já na další upozornili. Připravíme se na to, aby to nebylo neorganizované. Tím pádem bychom měli jakousi trochu výhodu, že bychom byli připraveni a tím pádem eh, myslím, že bychom měli tu iniciativu. V případě, že bychom pak dostali nejasné odpovědi, tak bychom věděli, co dělat. Já doporučuji aby stínoví zpravodajové se se mnou sešli, nebo abychom organizovali e-mailem, abychom na úvod um, si udělali seznam všech otázek, které máme, můžeme je zaslat komisi písemně, že by jim pomohlo odpovědět a pak uvidíme, jestli po takovém jednání je potřeba nějaké další usnesení nebo ne. Ještě předtím, než se všichni rozotečeme, opravdu, abychom se ujistili o tom, že, že je sem jsme schopni dostat a zeptat se jich, jaký je jejich plán k novému mandátu. Janec, co si o tom myslíte? Myslím, že tyto myšlenky jsou naprosto v pořádku, ale chci se zeptat na jednu věc. Blíží se hlasování o tom systému vstupu a výstupu a Já myslím, že je úkolem tohoto výboru upozornit předsedu tohoto výboru na to, že tu může být problém. A že skupiny a sekretariát o tom musí, se o tom musí bavit. Ano, máte naprostou pravdu. Čili týká se to října. Když jsem říkal, že to má být v říjnu a ne v listopadu. musíme se obrátit na sekretariát, aby k tomuto setkání došlo před tím hlasováním. Já chápu, co tím myslíte. Nemůžeme jen tak přijít s hlasováním, které potenciálně ohrožuje ten, tu zásadu. Takže to jednání by bylo předem. To je jediný logický postup. Čili musíme jednat rychle. A je to možné? když je to priorita, tak můžeme postupovat rychle, řešit to se stínovými zpravodaji, dát to dohromady a rychle dát dohromady to zasedání a do té doby nehlasovat. No, vy si říkáte, máme takové vágní zasedání. Ano, jistě. Ale pokud budou ty odpovědi, které dostaneme vágní, nejasné, no tak na ně udeříme s usnesením. Takže pokud máte lepší návrh, tak mi dejte vědět. Není to o politických usneseních, o tom to není. Je to o tom, abychom eh, zkrátka dodrželi zákon. A já myslím, že zasedání stínových zpravodajů na úrovni tedy výboru LIBE by mohl být takový mírný nástroj, eh, který by pak eh, pomohl skupinám, ale je to velký problém. Já prostě nechci, abychom týden předem pak říkali, no už je pozdě, už to nemůžeme sundat z pořadu jednání a začali se bavit s radou. Sofie naznačuje, že musí odejít, takže asi opravdu musí odejít, jinak by tu zůstala určitě. Takže musíme věnovat pozornost, větší pozornost tomuto bodu. Říkáte, že nemůžeme na plenárku, aniž bychom to vyřešili Já to nebudu dál rozvádět, jenom řeknu, že se musíme probrat, co dál dělat. Ten pr- v principu je to pravda, to, co říkáte. Rada předsednictví komise musí eh, stanout před námi. Nemá cenu jít na plenárku, dokud toto téma není dořešené. Ale musíme to správně zinscenovat. Čili Uvidíme jak, ale musíme rychle. Když říkám rychle, tak možná na začátku příštího týdne bychom měli dospět k řešení. Ale chci nadále trvat na svém doporučení, chci eh, kontaktovat okam, okamžitě komisi předsednictví radu, aby na, nás navštívili v říjnu a pak uvidíme, co budeme dělat před tím za hlasováním. Dává to smysl? Dobrá, takže uvidíme. Uh, and, uh... The resolution thing, please don't miss... No to s usnesením, prosím vás, aby nedošlo k nedorozumění. Já vím, že je to politická zbraň, že prostě nedosáhneme toho, co chceme. Je to právní situace, není to politická situace, takže eh, prosím, doufám, že správně pochopíte, co říkám. My se snažíme prostě zmapovat jakékoliv eventuální lepší návrhy ze sekretariátu nebo od členů výboru. Budete-li mít nějaké nápady, signalizujte to sekretariátu nebo mě. Děkuji mnohokrát, sejdeme se opět 25. září a děkuji vám mnohokrát, kolegové, vám, členům našeho výboru i mm, zaměstnancům za to, že jste přišli a ukončuji naše schůze.